Please find your seats. Prosím, zaujměte svá místa, protože každou minutu začneme hlasovat. we start watching Rule 55 or something? Do I will have to, I mean, we can... Yeah, no, I just okay. give it the okay. floater. Mm. Okay, now we start the vote. Dobře, takže můžeme přistoupit k hlasování. Doufám, že máte své hlasovací karty v zařízeních zasunuté tak abych eh, mohla udělit slovo paní Kamerevert, která nás provede první částí hlasování, protože se jedná o společný návrh zprávy výboru pro kulturu a výboru pro zaměstnanost. Prosím, paní Kamerevert, máte slovo. Máte problém? Ptá se paní předsedkyně. Ne, nikoliv. Takže já vám srdečně děkuji. Milá Marito, že dnes eh, máme toto společné zasedání a budeme hlasovat o dvou společných zprávách. S tím hlasováním jsme si to rozdělili, já vás tedy provedu tím Europasem a kolegně úskok bude potom eh, mít na starosti zprávu o nové agendě pro dovednosti. To hlasování, které povedu já, Tady jsme vypracovali hlasovací seznam podle praxi našeho výboru KULT. Výbor EMPL má trochu jinou praxis, takže eh, podle ne naší praxe budeme hlasovat té první zprávě a té druhé se budeme hlasovat podle těch postupů, které jsou obvykle na výboru MP. Takže pokud si všimnete toho, že ty hlasovací seznamy jsou různé, nedivte se, na našich výborech máme rozdílné tradice, ale určitě se nám to podaří společně dobře odhlasovat. Děkuji mnohokrát oběma zpravodajům obou zpráv, všem stínovým zpravodajům a sekretariátům obou výborů za velice dobrou a konstruktivní spolupráci. Co se týče návrhu komise o Europasu, zde bylo předloženo celkově 318 posměňovacích návrhů a 36 kompromisů. A my bychom vlastně mohli i hned přistoupit k hlasování, nebo si zpravodajové přejí ještě krátce něco podotknout. Zdá se, že ne, a proto můžeme i hned přistoupit k hlasování. A já začnu kompromisem číslo 19. Kdo je pro? Promiňte, 18, říká paní předsedkyně. 18. Přeběhla jsem sama sebe, takže 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A jsme u 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, Mám pocit, že to bylo přijato, ale raději bych to ověřila. Bylo to poněkud nepřehledné. Tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. 55 ano, 20, 45 eh, pro, 27 proti, omlouvám se, tímto je to přijato. 164 a 165 jsou identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 166 až 167 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 21 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Až jsme 173 pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáct, 174, 175, kdo je pro, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193, eh, promiňte, 183 pro, proti zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. A jsme u 185 pro, 185 pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 47 proti. Zamítnuto. Jsme u 188 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 18 pro, přejete si ověřit? Dobře. Poznámka mimo mikrofon, předsedkyně říká, je to odmítnuto. Dobrá, ověříme. 188 zahajuje hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 37 proti. Odmítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180. Dobře, říká paní předsedkyně, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Omlouvám se. Je, bylo to jinak tedy. Ještě jednou se omlouvám a bylo to přijato. A nyní jsme u 190 pro, proti, zdrželi se, zamtnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si ověřit? Dobrá, ověříme. 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 41 proti. Musím si zvyknout na jinou velikost hlasující. Bylo to tady zamítnuto. Pouze na výboru pro kulturu je to poněkud přehlednější. 193 pro, proti, zdrželi se, zamtnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198, 199 a 200 jsou identické pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u 21 pro, proti, ještě jednou pro Proti? Zdrželi se? Ověříme. To je mi příliš ožehavé. Takže zahoji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 35 proti, bylo to tedy přijato. A jsme u 205 pro, proti, zdrželi se zamknuto. 206 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 34 proti. Bylo to tedy přijato. Přijato kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u 23 a 216 jsou identické pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se. Ráda bych to ověřila. Zahajuji hlasování, je to 224. Končím hlasování. 44 pro, 27 proti, tedy přijato. Dále 24, 227 a 225 identické pro, proti, strželi se zamítnuto. 226, to, je, to bylo staženo, takže kompromis 26. Pro, proti, strželi se Přijato. A jsme u kompromisu 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u návrhu 26. 26 245 a 246 identické pro, proti, zdrželi se, přijato. 248 pro, proti, zdrželi se, to bych ráda ověřila. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 36 pro, 37 proti, bylo to tedy zamítnuto. 249 pro, proti, přijeli, zdrželi se přijato, 250 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se přijato. 252 pro, proti, zdrželi se přijato. 253, 254 a 255 jsou identické pro, proti, zdrželi se, přijato. 256 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se, Ráda bych to ověřila. Tedy 258. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 32 proti. Přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. A, a jsme u 28. 256 a 260, 265, 266, 267, 268, všichni identické pro, proti, zdrželi se, přijato. 271 pro, proti, zdrželi se, přijato. 273 pro, No, omlouvám se, 275 pro, proti, zdrželi se. Nejsem si zcela jistá, takže to uvěříme. Končím hlasování. 34 proti, 40 pro přijato. 276 pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 280 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 286, 287, 288, 289 a 285 identické pro, proti, zdrželi se, přijato. 292 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 299, 301 302. Dobře, budeme se muset ještě vrátit. 293, já jsem měla pocit, že jsme to měli, říká paní předsedkyně, ale dobrá, kde je tedy pro? Proti? drželi se? Přijato. A nyní se dostáváme k 299, 300, 301 a 302. Identické pro, proti, zdrželi se, Přijato. 305 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 306 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 307 pro, proti, zdrželi se, přijato. 308 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 309 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u návrhu 32 a 317 pro, proti, zdrželi se, přijato. 318 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 319 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 320 pro, proti, zdrželi se, přijato. 321 pro, omlouvám se, říká paní předsedkyně, jsme u 326, 326 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Jsme u návrhu číslo 34 a 327 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 34 pro, proti, drželi se, přijato. 334 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 35. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 354 na přes příští stránce. 354 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 355 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 356 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 357 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 358 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se přijato. A dále kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvě, pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58. Na další stránce 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 na další stránce, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 84 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 124 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 15 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 129 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 930 a 132 pro, proti, strželi se, přijato 133 pro, proti. A omlouvám se, musíme ke 135C. 135 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, přijali, drželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u závěrečného hlasování, elektronicky Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 69 pro, jeden hlas proti, čtyři se zdrželi, takže blahopřeji zpravodajům. A máme před sebou ještě jedno hlasování. Zde se jedná o udělení mandátu pro vyjednávání s radou. I zde budeme postupovat jmenovitě, zahajují hlasování, a potřebujeme absolutní většinu. Končím hlasování. 64 hlasů pro, 6 proti, 2 se zdrželi. Tímto bylo dosaženo bez problému absolutní většiny. Ještě jednou mnoho, blahopřeji mnohokrát a přeji mnoho štěstí při vyjednávání. A nyní předávám hlasování své kolegyni Martě Ulskok pro další hlasování. Okay, then we'll start with the... Dobrá, takže začneme s druhým hlasovacím seznamem. Pozměňovací eh, návrh 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 113 odpadá, ne, pardon, neodpadá. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 114 pro, proti, zdrželi se to prověříme. 114 elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to zamítnuto. 55 hlasy. Pozněvací návrh 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Prověříme 116 ještě jednou, zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to schváleno 46 hlasy. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis E na straně 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Kompromis C na straně 3, ještě jedno, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis QA, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 127 na straně 4, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh, respektive ten odpada, pozměňovací návrh 129, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 130, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 až 100 až IMCO 7 odpadá, eh, takže následuje kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno. Podňovací návrh. Jedna, čtyři, pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, řekla bych, zamítnuto. Prověříme 145. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to schváleno tři hlasy. 146 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 147 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 148 odpadá. Hlasujeme o 148 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 148, abychom měli jistotu. Zahajuji hlasování a nyní končím hlasování. A je to schváleno šesti hlasy. Pozměvací návrh 150, 149 odpada. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To neumím odhadnout, protože nezvedáte ruce. Ještě jednou. 140, pardon, 150 pro, proti, zdrželi se a je to zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 154 pro, proti, zdrželi se, prověříme 154. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to schváleno 43 hlasy. Kompromis V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 157. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 158. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 159 pro. Promiňte, říká paní předsedající. Kontrolujeme ještě jednou 158 elektronicky. 158 kontrolujeme elektronicky a zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování 158 a je to schváleno 42 hlasy. Pozněvací návrh 159. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Imko 6. Kdo je pro? Proti? Těžko říci, nezvedáte ruce. Ještě jednou. Imko 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 161 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 162 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. 162 prověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování, nyní končím hlasování. A je to schváleno, 67 hlasů pro, ale pouze pět z vás zvedlo ruce. Nebo 8. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 164 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 165 odpadá, kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 171 na další straně. Je to eh, rozdělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, z... prověříme druhou část pozměňovacího návrhu 171. Zahajuji hlasování a nyní končím hlasování. A je to zamítnuto. 47 hlasy. Pozměňovací návrh 172 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací, respektive kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 175, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh, respektive kompromis H, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 178 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím nyní hlasování. A je to zamítnuto jedním hlasem. Pozměňovací návrh. Sto osmdesát tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis I, eh, I. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní následuje kompromis K na stejné straně. Pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 188. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 189 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 191, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 192, eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 193, eh, rozdělené hlasování, první část, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část odpadá a nyní následuje pozměňovací návrh 194. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 195. To je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 197 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 198, rovněž ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 199 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 200 pro, proti, zdrželi se, schváleno. IMKO 8. Kompromis je, je další hlasování. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 208, pardon, 209 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 209. Zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. A je to schváleno 62 hlasy. Pozměňovací návrh 210. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 219, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, řekla bych, že zamítnuto. Pozměvací návrh 220. 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 221, 221, hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 222 pro, proti, zdrželi se, schváleno 233, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A druhá část. Hlasujeme rovněž. Kdo je pro? Proti? Prověříme pozněvací návrh 223. Druhá část 223 a nyní uzavírám hlasování a je to zamítnuto čtyřmi hlasy. Pozměňovací návrh 224 pro, proti, zdrželi se schváleno, 225 pro, proti, zdrželi se schváleno, 229 pro, proti, zdrželi se schváleno, 200 30. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme 230. A zahajuji hlasování a končím hlasování. a je to zamítnuto jedním hlasem. Pozměňovací návrh, respektive poslední část návrhu 230. Poslední část. Poslední část 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nevidím jasně, musíme o tom hlasovat elektronicky. 232, zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to zamítnuto třemi hlasy 226. První část odpadá. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 227 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 231 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 233 pro? Proti? Zdrželi se? Schvále... Zamítnuto. 234 odpadá. Ne, hlasujeme o něm. Kdo je pro? 234 pro. Proti. A je to zamítnuto. Ještě prověříme 234, zahajuji hlasování a nyní končím hlasování. a je to schváleno deseti hlasy. 235 pro, proti, zdrželi se schváleno, 228 pro, proti, zdrželi se schváleno. Další odpadá. 246 na straně 22, 246 pro, proti, zdrželi se, musíme to prověřit a zahajuji hlasování 264 a nyní končím hlasování a je to schváleno 41 hlasy 247 pro, proti, zdrželi se, řekla bych schváleno. Prověříme to. 247 ještě jednou. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to schváleno 50 hlasy 250 pro, proti, zdrželi se schváleno pozměňovací návrh 248, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno Pozměňovací návrh 251 odpadá. A nyní následuje 252 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 255 pro, proti, zdrželi se, prověříme 255. -ku a kon, zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to zamítnuto jedním hlasem. Pozměňovací návrh 253. 253 pro. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 256 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 258 a 259 neodpadnou. Takže hlasujeme 258 pro, proti, drželi se schváleno, 259 pro, proti, zdrželi se schváleno, 260 pro, proti, zdrželi se schváleno, 261 pro, proti, zdrželi se schváleno, 262 pro, proti, drželi se schváleno, 263 odpadá, 264 pro, proti, drželi se. Řekla bych, že to je schváleno. Ne, prověříme to. 264. Zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. A je to schváleno 46 6 hlasy. Kompromis M pro, proti, drželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 269. Je to rozdělené hlasování první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část. Pro? Proti, prověříme druhou část a zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 52 hlasy. Pozměňovací návrh 273 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 274 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 277 pro, proti, zdrželi se schváleno. 278 pro, proti, zdrželi se schváleno. 270, ne, promiňte, 280, 280 pro, proti, zdrželi se schváleno. 282, 281 odpadají, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu o 283. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 284 pro, proti, zdrželi se, řekla bych, schváleno ehm, bez námitek z vaší strany, takže 285 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 285. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. A je to zamítnuto 64 hlasy. Pozměvací návrh 286 pro, proti, zdrželi se schváleno a Pozměňovací návrh 288 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 289 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 289 prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Ano, takový byl výsledek. 290 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní následuje IMKO 11, druhá část na straně 27. Pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozněvací návrh 300. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme pozměňovací návrh 300. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. 45 hlasů pro, kompromis O. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis P. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 315. 315, to je na mojí stránce 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 316. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 317. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 318. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 319. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis Q. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď pozměňovací návrh 332. Na mojí stránce 32, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Já myslím, že je to přijato. Ověříme pozměňovací návrh 332. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato o pět hlasů. Pozměňovací návrh 335. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme 335. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto opět hlasu. hlasů. A teď pozměňovací návrh 338. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 343. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 346. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tři, čtyři, sedm. 347. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Pozměňovací návrh 347. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 38 hlasů pro. 342. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 350. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis T. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď Pozměňovací návrh 358, kde pro, kde proti, kdo se zdržel přijato. 359, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 363 na následující straně, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 364. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 366. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 367. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 368, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to přijato. A teď jdeme na stranu 37, pozměňovací návrh 375, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, Nejsem si jistá. Ověříme si 375. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 40 hlasů pro. 376. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 377. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 379. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis R. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 389 a to je na mojí stránce 39. Pozměňovací návrh 389. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 390. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 391. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 392, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 393, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 394, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh kompromisní U. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 413. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 413. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 415. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. Pozměňovací návrh 417, 416 odpadá, takže 417. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 421. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 418. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme si 418. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 38 hlasů proti. 419, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 420, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 422, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 425, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 426, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ověříme 426. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto 43 hlasů proti. IMKO 13, tady budeme o tom hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis X, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď jdeme ke kompromisu Y na straně 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A potom zde máme pozměňovací návrh 445 na straně 46, takže 445, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 446, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 447, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 449, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel ověříme, 449, Končím hlasování. Je to zamítnuto 63 hlasy proti. Pozměňovací návrh 450, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 451, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 452, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, Ověříme 452. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 39 hlasů pro. 453, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já bych řekla, že je to zamítnuto. 454 odpadá. 455. 455 hlasujeme, takže kdo je pro? 455. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekla, že to zamítnuto. 456. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 457, kdo je pro, proti. Ověříme. 456, zahajuji hlasování. Omlouvám se, 457, říká předsedkyně. Ověříme 457. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto rozdílem čtyř hlasů. A teď pozměňovací návrh 459. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 460. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 464, kdo je pro, kdo je proti. Zkusíme to ještě jednou. Kdo je pro 464? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis Z. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A potom pozměňovací návrh 472. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 475. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 476. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 477, kde pro? Chcete ověřit 476. Ověříme 476. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. 477. Zahajuji hlasování. Tedy kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Přijato 474 odpadá a tak ne, 478 o tom hlasujeme, kdo je pro. To neodpadá. Okay, we have to vote on 478. Those in favor? Ano, o tom musíme hlasovat. Kdo je pro 478, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 479 odpadá, 480, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 481, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Řekla bych, že je to přijato. Ověříme 481. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 482, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 483, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 484, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme 484. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 72 hlasů pro. Děkuji. 487, to je příští hlasování, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. 488, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 489, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 490, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 491, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 492, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 493, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme 493. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 40 hlasy pro. 494. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 495. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 400. 97. O tom musíme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekla bych přijato. 498. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 499. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 500. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme pozměňovací návrh 500. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto o čtyři hlasy. 501, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 502, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 503, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 504, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 505, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 506, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 507, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 508, o tom hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pětset jedenáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 512. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 513. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobře. To je čtyři imka. Jedna, dva, tři a pět. Takže imko jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování a je to přijato. Imko 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Imko 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Imko 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď se dostáváme k citacím. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto.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 24. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Úvodní ustanovení. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je? Kdo je pro? Kdo je pro? A kdo je proti? Ano, dobře, skvěle. Děkuji. Je to zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 28. Ověřit, ověřit 27. Ověříme pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování a končím hlasování. O, bylo to opravdu těsné. 28. paní Žlověcká, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A je to zamítnuto. Ne, promiňte, je to přijato. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 a je to zamítnuto. 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Ověříme pozměňovací návrh 43. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to přijato. 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 49, abychom měli jistotu. Zahajuji hlasování a končím hlasování. 72 pro. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53 a 55 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to poraženo 64 hlasy.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 kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď pozměňovací návrh 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to zamítnuto. 69. Kdo je pro? Ověříme. Ověříme 68. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Je to přijato. 44 hlasů pro. Omlouvám se. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Sedmdesát tři, tam už skoro někdo nezvedal roce, takže ještě jednou. Pozměňovací návrh 73, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme pozměňovací návrh 73 Čáby Šogora. Zahajuji hlasování, končím hlasování. byla tam nějaká chyba s mašinkou, takže to uděláme ještě jednou. Pozměňovací návrh 73, zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to přijato o 7 hlasů. Kompromis B. Kompromis B, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmdesát šest, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekla bych, že je to přijato.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 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 51 hlasů pro. 92, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Ověříme 95. A hlasování je ukončeno. Je to zamítnuto o 7 hlasů. 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 100, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Ověříme 101. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato.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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 104 a 111, které jsou taky identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď tady máme konečné hlasování o návrhu zprávy jako celku. Já zahajuji hlasování a končím hlasování. 59 pro. Takže děkujeme Martině Dlabajové a Momčelu Nekovovi za jejich práci na této agendě nových dovedností.